učiní úvod. Nejprve paní Klas na čtyři minuty. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, eh, Vasilio Dimas, milé kolegyně, milí kolegové, dnes eh, dostáváme k tomu, že můžeme představit zprávu, o níž budeme zítra hlasovat. Nebylo to jednoduché, protože jednání s radou a komisí, eh, se, tam se skutečně zápasilo o správná řešení a konstatovali jsme, že věda nevždy zadává jasnými výsledky naprosto jednoznačnou cestu. Bude důležité vědeckými poznatky doprovázet i hodnocení Eh, této směrnice. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří svými konstruktivními návrhy přispěli k tomuto výsledku. Kolegyně a kolegové v parlamentu, Evropské komisi eh, ve francouzském předsednictví. Škoda, že české předsednictví dnes není zastoupeno, ale také děkuji i všem spolupracovníkům a spolupracovnicím. Dámy a pánové, stávající rámcová směrnice o udržitelném používání pesticidů nám umožní další krok ke společným snám v oblasti o ochranu spotřebitele v Evropě. Jako moto platí zdravé potraviny a zdravé životní prostředí. Poprvé nakládání s fitosanitární prostředky bude harmonizováno. Zásada co mo- tolik, co je nutné, co nejméně. Fytosanitární prostředky jsou přípravky něco jako léčiva pro rostliny a musí být správně používány, aby také mohly rozvinout svůj účinek ve správný čas, správný přípravek a také správná dávka. K tomu také patří zvažování, zda je nezbytná chemická ochrana rostlin anebo zda by nebylo smysluplnější použít mechanické prostředky. Disponibilní technika a vyspělé přístroje chrání uživatele a přispívají k úspěchu jednotlivých jednotlivých farem, protože způsobují také větší výnosnost během žní ale je třeba usilovat o snižování fytosanitárních prostředků, protože naším cílem je snižovat rizika s použitím spojována. Od roku 2014 pro celou Evropskou unii eh, budou platit povinná společná pravidla za dodržování směrnici o ochraně vod, která má prioritu. Jednotlivé státy definují nárazníkové zóny, které budou garantovat neohrožení kvality půdy. Používání fitosanitárních prostředků v komunální oblasti a v ochranných pásmech bude minimalizován anebo úplně zastaven. Existují předpisy pro přeskoumávání přístrojů a jsou také definovány časové odstupy, během kterých k těmto kontrolám bude docházet. Je třeba, aby profesionální uživatelé neustále podstupovali další vzdělávání pro používání fitosanitárních prostředků. Pro uživatele, kteří nemají e, žádné specifické vzdělání, a například takový, takový ti malí zahradkáři si musí skutečně nechat odborně poradit a musí se informovat také o rizicích od dobře vyškoleného prodavače. Dámy a pánové, této směrnici se doposud rozdílné úpravy jednotlivých členských států přizpůsobují na společnou vysokou úroveň. Jsou to opatření sloužící životnímu prostředí uživatelům i obyvatelům. Jedná se nám o stejné standardy bezpečnosti účinné látky, které průkazně mají škodlivé účinky, nesmí být povoleny. V tom jsme si jistě zajedno. Zákaz však musí být podložen vědeckými poznatky a nikoli politickými dogmaty. Je třeba také brát úvahu dobu expozice, protože u pesticidů je to tak jako v životě, že vždycky přijde na to, jaká je dávka, protože když toho dáte trošku, pomůže to, ale když toho dáte hodně, tak to může ohrozit zdraví. Dokonce i život. Paní předsedkyně, já mám šest minut, já mám ještě dvě minuty za svou frakci. Já. Dobře, tak se budu chýlit k závěru. Domnívám se, že jsme nalezli dobrý kompromis, který eh, skutečně harmonizuje hospodářskou politiku a doufám, že zítra v jednoznačném hlasování propůjčíme ještě jednou jasný signál této zprávy. Ale ráda bych ještě řekla, že se nám tedy vloudilo do článku 14, že se tady odkazuje na internetový portál ve článku 4 však žádný odstavec 3 neexistuje, takže myslím si, že to bychom měli ještě opravit. Děkuji vám. Děkuji. Mluvila jste, paní Klas, pět minut. Pět minut. Ještě jednou přeskoumám, jestli budete moci dostat slovo na konci. Paní Brajer má teď slovo. Děkuji. Prosím, paní Brajer. Paní eh, předsedkyně, milí kolegové, kolegyně, eh, milí eh, pane komisaři, paní komisařko. Dohoda je milníkem. Milníkem pro ochranu spotřebitelů, zdraví v Evropě, ale také pro životní prostředí a ekonomiku. Nejprve bych ráda srdečně poděkovala stínové zpravodajce a stínovým zpravodajům za velice dobrou spolupráci. Děkuji také eh, všem těm pracovníkům, pracovnicím, kteří se této práce zúčastnili a také děkuji komisi, vám, paní Vasily a panu Dimasovi, ale také děkuji francouzskému předsednictví. Ale také děkuji kolegům a kolegyním, kteří eh, si eh, se nenechali eh, vehnat do paniky, když se dozvěděli o přehnaných číslech z průmyslu. Při posledním čtení jsme měli 200 pozměňovacích návrhů v Evropském parlamentu, které jsme schválili a tím jsme vlastně se pokusili mm, vylepšit společné stanovisko. Ehm, byla to jasná kritéria cut-off a tím eh, končíme nevědeckou hru s čísly, jakýsi hokus pokus o stanovování hodnot. Nikdo nemůže kvantifikovat toto riziko a proto mm, bezpečnosti dosáhneme jenom jasným zákazem. Karcinogenní mm, a mutagenní pesticidy a substance podobné nemají co dělat v potravinách. Tímto katov PPT mm, se postaráme o úspěšnou ochranu životního prostředí. A e, zvláště mám radost z toho, že se nám podařilo Eh, stanovit první jasná kritéria pro endokrinní eh, látky, mm, než jsme je zakotvili takto a důvěřují o reakci komisi v příštích čtyřech letech. Doufám, že tady budou další kritéria, která budou doplněna. Zvláště mám radost z toho, že Evropskému parlamentu se podařilo poprvé, to, že poprvé včel, ochrana včelstva je tady zakotvena eh, pro vůdčí vědci v Německu a ve Francii. Ehm, tady vypočítali tuto, eh, toto na 150 eh, miliard eur a ehm, škody až 310 miliard, jestliže nám budou chybět tyto včely, které nebudou už opilovávat. A proto považuji za zvláště důležité to, že zítra pozměňovací návrhy Mm, které mají být předloženy, budou odmítnuty, protože by to jenom rozředilo tento kompromis. Je to kompromis, který, kterému rada už dala svou zelenou a dosud bylo běžné, že e, e, v společném kompromisu, že to je kompromis, na který se už neútočí, ale eh, mám radost ještě z další věci a sice, že se nám společně eh, podařilo eh, tady mm, stanovit mm, toxinogenní látky, protože ehm, říkáme, že jsme vědomostní společnost v Evropě a nemůžeme si dovolit to, aby těmito neurotoxickými látkami byly zatěžovány děti, když se vyvíjí jejich mozek není možné, aby byly tímto mm, trvale negativně ovlivňovány. Také říkáme jasné ano k harmonizaci, aniž bychom však omezovali právo členských eh, států a e, tím jim umožňujeme e, flexibilnější přístup e, při schvalování těchto produktů. Trojí právní základna nám také ukazuje vysokou hodnotu, kterou přisuzujeme zdraví. A mm, také mm, jsme velmi restriktivně pracovali s výjimkami těchto zákazek. Jsou to například určité přípravky, a mám také eh, radost z toho, že se podařilo hm, zapracovat do tohoto nařízení ochranu zvířat a že se postaráme také o větší transparentnost přestože um, si tady, uh, jsem si tady slibovala větší odvahu ze strany komise a eh, doufám, že tímto větším přístupem eh, k aplikačním protokolům eh, nám bude umožněn eh, vstup také do elektronického pasu. Poslední poznámky, mm, je to nejenom mezník pro životní prostředí a ochranu spotřebitelů v Evropě, ale myslím si, že je to také hvězdná hodina Evropy. Je to hvězdná hodina Evropy proto, že mm, toto usnesení, že vystoupíme z vysoce nebezpečných pesticidů, je něco ojedinělého mm, na světě. A Evropská Unie eh, začíná předhánět eh, ostatní v otázce ochrany zdraví. A Evropa se stane jakýmsi průkopníkem v celosvětovém měřítku a doufám, že toto nařízení vytvoří přidanou hodnotu pro občany a občanky, kteří budou vědět, mm, že tato Evropská unie se postavila na stranu spotřebitelů a zdraví a že neklekla před průmyslem. Ostatně bude to také situace, ke které budou profitovat obě strany, protože i průmysl bude mít nové stimuly do budoucna a bude moci vyrábět lepší produkty. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych ještě jednou ráda ujasnit něco pro řečnickou dobu zpravodajky. Vy jste hovořila pět minut, paní Klas, a máte tedy ještě jednu minutu k dispozici, takže ji můžete na konci rozpravy ráda využít. A paní Brajorová hovořila pět a půl minuty, to znamená, že má ještě minutu a půl, bude-li chtít hovořit za frakci a dvě minuty na závěr. Nyní pan Dimas ve jménu Evropské komise a potom paní Meniseliu. Děkuji. Chtěl bych nejprve poděkovat se paní zpravodajkyni Klas a také zpravodajce paní Brajer. Zároveň bych rád poděkoval Výboru pro životní prostředí a bezpečnost potravin v Evropském parlamentu. Děkuji za vynikající práci, kterou jste odvedli v souvislosti s oběma návrhy. Jednak jde o rámcovou směrnici týkající se trvalé udržitelného použití mm, pesticidů a dále o prostředku pro ochranu rostlin, které mají se dostat na trh. Je to spokojivé zjištění, že se dosáhlo dohody při druhém čtení. Tato dohoda zajišťuje že původní návrh Evropské komise eh, může být včas schválen a mm, v některých podstatných bodech mm, eh, tím můžeme provozovat ještě ctižádostivější cíle. Je skutečně důležité, aby používání pesticidů mm, eh, je jasné, že zneklidňuje občany a to je také důvodem, proč bylo nezbytné na jedné straně Eh, přiostřit současný právní rámec. Mm, máme tady směrnici z roku 2001, eh, jde o eh, uvedení takovýchto výrobků na trh, ale na straně druhé musíme uzavřít mezery, které ještě existují v případě používání těchto výrobků v EU tím, že dojde k dohodě o této směrnici, Evropská unie ukazuje, že e, e, jí leží na srdci politická vůle a že chce učinit e, příslušná opatření zaměřená na ochranu občanů a životního prostředí. Evropský parlament přispěl k tomu, že směrnice v některých bodech může být ještě ambicioznější, než byl původní návrh komise. Členské státy se tím zavazují k tomu, že budou vypracovávat národní akční plány s kvantitativní preventivními cíly. Především se to bude týkat těch látek, které v sobě obsahují rizika. A kromě toho se členské státy musí postarat o to, aby určité výrobky byly používány méně častěji. To všechno nebylo vůbec jednoduché, protože zpravodajka musela přesvědčit členské státy o tom, že v některých případech, kdy se musí omezit nebezpečí, tyto výrobky musí být eh, zredukovány ve svém použití. A to se jí také podařilo. Dohoda, které bylo dosaženo, je jasným pokrokem mm, v oblasti zdraví lidí a zlepšení životního prostředí v EU. EU je tedy schopna akceptovat takovéto návrhy ve smyslu pozměňovacích návrhů a směrnice mohla být schválena ve druhém čtení. A teď paní Vasilio má slovo. Vážení Eh, členové parlamentu. Především chci poděkovat zpravodajkám paní Klasové i paní Brajerové i stínovým zpravodajům za jejich konstruktivní přístup k návrhu. A chci poděkovat i francouzskému předsednictví a samozřejmě vám všem, kteří jste přispěli k úspěšnému uzavření eh, tohoto procesu eh, zpracovávání návrhu komise. Ukazuje se, že tady je opravdu velice důležitá úloha, která je sehrávána v oblasti zemědělství, lesnictví Um, ale také zahradkářství a podobně. Má také ovšem dopad eh, používání pesticidů i na životní prostředí a na lidské zdraví. Musíme mít jistotu, že tuto věc regulujeme vyváženě a efektivně. Eh, při přípravě původního návrhu Komise vedla velice eh, široké konzultace se všemi partnery ve všech oblastech, které jsou dotčeny touto věcí a také provedla hodnocení dopadu. Prioritou bylo a je dosáhnout co nejvyšší úrovně bezpečnosti eh, pro lidské zdraví, pro zdraví zvířat a pro životní prostředí. To je také jasně vyjádřeno ve výsledku diskusí mezi institucemi EU. Eh, návrh kompromisu, který dnes před náma leží, posílí tuto vysokou úroveň ochrany Eh, několika ustanoveními. Je tady zcela eh, jasný seznam eh, kritérií, jak by měly tyto látky vypadat, jak se mají chovat výrobci, dodavatelé i uživatelé, aby bylo vše jasné i pro třetí strany, například sousedy, další lidé, kteří bydlí v daných oblastech a podobně. Eh, proto je zapotřebí, aby evropské orgány vedl, prováděly zcela jasnou kontrolu o ehm, komercializaci těchto eh, výrobků. Je třeba provádět eh, pardon, je třeba zabránit zcela zkouškám na zvířatech je třeba používat bezpečnější alternativy. U nebezp- oproti nebezpečným látkám je třeba zajistit dobrou informovanost. A komise e, může také zvažovat otázku dostupnosti alternativních výrobků e, k látkám, které jsou e, známy jakožto no, ovlivňující endokrinní systém. A to samozřejmě, eh, aniž bych předjímala, jaké eh, aspekty bude mít eh, ochrana podle tohoto textu. A to také z hlediska posouzení rizik. Když posuzujeme údaje, které se týkají aktivních látek podle článku 8 odstavec 1 b a c, komise obzvláště věnuje pozornost eh, protokolům, které umožňují provést posouzení rizik, které berou v úvahu skutečné ohrožení eh, způsobené těmito výrobky. A eh, to zejména prostřednictvím nektaru a pilu pro včely je zapotřebí, abychom měli v Evropské unii bezpečné přípravky na ochranu rostlin, abychom posílili ochranu životního prostředí i ochranu zdraví našich obyvatel. Ukazuje se, že se zde také zohledňuje Lisabonská strategie. Například scholovací postup bude kratší a efektivnější. Dále členské státy už nebudou postupovat ehm, izolovaně, protože vzájemné uznávání eh, bude normou a nikoli výjimkou. To by mělo odstranit rozdrobení vnitřního trhu a mělo by to vytvářet ehm, eh, větší eh, nabídku přípravků pro zemědělce. A hlavně chci zdůraznit, že je to plně ehm, kompatibilní Eh, s návrhem směrnice o trvale udržitelném ehm, používání pesticidů, tak jak to spadá do pravomocí komisaře Dismace. Děkuji paní komisařko. A teď řečníci jednotlivých frakcí dostanou slovo za EPP. Eh, paní Henikot eh, má dvě minuty, prosím. Merci, madame la... Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, paní komisařko, pane komisaři, dámy a pánové, především chci poděkovat zpravodajkám, komisi a všem institucím, zejména však francouzskému předsednictví, eh, které velmi přispělo k tomuto kompromisu, který je vyvážený pro lidské zdraví i pro zemědělskou produkci. Harmonizace systému v těch třech zónách je pro zemědělce eh, usnadněním přístupu k výrobkům a to zejména při eh, použití v malém množství, tak jak to eh, garantuje komise eh, kde je možné používat určité přípravky pro malé, malé plochy či nevýznamné plodiny a pro zahradničení. Takže eh, je zajištěno, aby látky, které jsou škodlivé, poštěhují endokrinní systém, eh, imunitní systém a podobně, tyto látky budou zakázány. To by mělo významnou měrou snížit eh, počet chorob a zejména počet rakovin způsobených pesticidy, což je vědecky prokázáno. Stejně tak jako degenerativní choroby které také byly prokázány, že mohou být způsobovány pesticidy. Nyní tedy eh, bude eh, toto pravidlo lépe respektováno, také budou lépe chráněny včelstva. A já bych chtěla vědět, zda komise bude znovu zvažovat eh, směrnici 2007-52 z hlediska všech těchto principů. Vzhledem k biologickým způsobům eh, boje tady zbývá ještě eh, účinným způsobem eh, propagovat výsledky takových výzkumů. Já jsem přesvědčena, že to je velice dobrou motivací a je to nutnou motivací pro podpoření výzkumu a inovací u velkých výrobců klasických chemických pesticidů. Komise bude zpracovávat eh, zprávy průběžně a věřím, že příslušné národní orgány také eh, budou náležitě aplikovat tento text. Děkuji vám, paní Henikot. A nyní pan Jorgens na tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Když byl zveřejněn návrh komise, neslo toto oznámení následující titulek v našich novinách. Evropská unie ohrožuje spodní vody. My jsme v Dánsku nesmírně hrdí na to, že máme čisté spodní vody, že, které můžeme bez obav pít. Pakliže návrh komise tak, jak byl původně předložen, by býval prošel, znamenalo by to, že bychom v Dánsku Eh, zdvojili používání pesticidů v Dánsku a důsledkem by bylo, že řada z nich by prosakovala do spodních vod. A pak bychom bývali museli také čistit spodní vody. To by samozřejmě byla bývalá katastrofa nejenom pro Dánsko ale prostě kdyby býval prošel původní návrh komise, bylo by to bývalo pro naši zemi velice zlé, ale nejenom pro naši zemi, ale i pro podobné země, které podobným způsobem chránili již své životní prostředí. Evropská unie nesmí nikdy žádnou zemi přinutit nebo nutit k tomu, aby podřídila všechny země svým ochranným opatřením. Já jsem teď velice rád, že na základě akce parlamentu se zabránilo tomu, aby ten původní návrh komise byl vytesán do kamene a že pesticidy, které nechceme, nemusíme přebírat. Dalším pozitivním faktorem, který vnesl do celého návrhu parlament, je skutečnost, že nejnebezpečnější látky musí skutečně zmizet to souvisí i se předpisy eh, REACH, eh, kde došlo i k jinému zákazu takovýchto látek, to znamená látky, které se používají ve hračkách nebo v elektronice, které se nepřipouštějí pro výrobu hraček, zatímco u pesticidů to bylo ještě přípustné, ale to se potom dostává do potravinového řetězce. Proto jsem nesmírně rád, že všechny tyto látky mizí a za třetí považuji za nesmírně pozitivní a my z toho máme upřímnou radost, že teď v nejrůznějších zemích budou zavedeny akční plány, v rámci nichž eh, bude docházet ke kvantitativnímu a kvalitativnímu hodnocení, eh, protože samozřejmě tady existuje odstupňování nebezpečnosti jednotlivých látek, na které je třeba se zaměřit. Co se týče kvalitativního aspektu, jedná se také o to, aby eh, že ti, co zatěžují naši životní prostředí, zatěžují i nás a proto musíme omezit jejich používání. A nyní o látek, které mohou negativně ovlivnit vývoj dětského mozku, je také výborné, že budou zakázány, že již nebude možno je používat, ale je politování hodné, že to musí dokazovat průmysl, že je to nezbytné a zatím ještě to průmysl smí používat. Takže stačí. Děkujeme mnohokrát, pane kolego. A nyní ve jménu politické skupiny ALDE má slovo paní Laperu čtyři minuty. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně, vážení komisaři, vážení kolegové. Tak jsme se, jak doufám, dostali opravdu již k ke schvalování tohoto balíčku. Jsou zde předloženy kompromisní texty k hlasování eh, našeho parlamentu. Myslím, že jsou to vyvážené texty. A to z několika hledisek jsou to pozitivní texty. Je to jednak eh, velký pokrok jak pro výrobce, tak pro uživatele. Zjednoduší se postupy schvalování eh, prostřednictvím zejména toho rozdělení do tří zón a vzájemného uznávání. Já bych si přála, aby byla jen jedna jediná zóna, aby to bylo ještě konzistentnější na celém území EU, ale členské státy, jak se ukázalo, si tak daleko jít netroufly a lepší informovanost pro prodejce i pro uživatele, také důležitý aspekt, lépe znát pesticidy, lépe je používat, to je velice důležité pro ochranu zdraví, ale také je to ekonomický faktor. Ochrana zvířat také zcela jasná tím, že se budou sdílet výsledky o, e, z testu o, na zvířatech. Je to veliký pokrok také z hlediska ochrany životního prostředí, protože nejvíce nebezpečné látky budou nahrazovány méně škodlivými látkami. Nemohu si zabránit a musím hovořit o polebické otázce a to je eh, eh, poškození endokrinních eh, aspektů. Doposud tady nebyly žádné právní texty, které by toto stanovovaly. Evropská komise má čtyři roky na to, aby navrhla eh, měření na vědeckém základě, aby bylo možné definovat eh, vlastnosti narušení endokrinních eh, vlastností. Pak bude možné klasifikovat výrobky podle toho, jak moc poškozují či nepoškozují endokrinní aspekty a tím by pak průmysl měl mít určitý vědecký základ, o který žádá. Bere se tady také v úvahu otázka včelstev a velice jejich důležitou úlohu v ekosystémech. Myslím, že toto je také vyjádřeno v kompromisu, tak jak je to vyjádřeno v prohlášení eh, Evropské komise. Eh, aktivní látky a jejich působení na celý cyklus eh, životního cyklu, tedy včelstva, ale především dopad na pil a nektar v květech, to všechno je důležitým krokem. Kompromis bere v úvahu obavy, Eh, a systém ve třech zónách dává možnost členským státům, aby eh, povolili eh, větší počet výrobků. Je tady také možnost výjimek. Parlament velice bojoval za to, aby co nejrychleji komise předložila návrhy vytvoření Evropského fóra pro menší plodiny. Evropská komise musí také zkoumat dopady tohoto právního předpisu na konkurenceschopnost zemědělství. A konečně, a to je především, jak o tom hovořili již mý kolegové, apelujeme na výrobce pesticid, aby vyvíjeli nové, účinné eh, přípravky, které budou respektovat eh, lidské zdraví i životní prostředí. Na závěr chci připomenout, že přípravky na ochranu rostlin jsou de facto léky, léčivy pro rostliny. To znamená, že je třeba používat pouze eh, velmi zacíleně a velmi odpovědně je tady zapotřebí zdůraznit integrovaný přístup v rozumném, trvale udržitelném zemědělství. Oba texty, ke kterým jsme dospěli, zajišťují vyváženost ochrany životního prostředí i lidského zdraví, ale přitom zajistí také dostupné přípravky pro zemědělce. Na závěr bych chtěla říci, že mi bylo velkým potěšením s vámi, vážení kolegové, pracovat na tomto velice eh, citlivém bodě. Velice jsme si navzájem eh, naslouchali a velice dobře jsme spolu spolupracovali. Především děkuji oběma zpravodajkám, které vynikajícím způsobem vyjednávali o e, tomto bodě, když se usilovali o kompromis. Děkuji, paní Laperůz. Děkujeme mnohokrát a není má slovo eh, za frakci UN pan Elvor. Tři minuty. Um, děkuji, paní předsedkyně. Toto je kritická eh, věc pro zemědělství. Bylo jasné, eh, že my legislativci, kteří identifikovali riziko a problémové otázky v rámci tohoto legislativního postupu, eh, tak učinili, protože si dělají obavy z nadcházejících dodávek potravin. Myslím si, že nám všem leží na srdci pesticidy a jejich dopad. Jistě, že jsou tady je zvýšená rizika rakoviny, je to také znečišťování vod a dopad na životní prostředí. Také naši zemědělci se dostávají dostávají do kontaktu s pesticidy. Záměrem této legislativy, eh, eh, která má chránit naše občany a životní prostředí a zemědělství, mm, jako legislativci však eh, musíme vytvořit rovnováhu a správnou zdravou legislativu. Mm, neměli bychom udělat opak. Tím, že se oddálíme od původního návrhu komise, se nám nepodaří přeskočit první překážku. Je to analýza dopadu, kterou mnozí z nás opakovaně žádali. Nikdo nemůže přesně říct, kolik eh, eh, látek bude zakázáno. Eh, Irsko má takovou zvláštní, má zvláštní klima, máme tady obiloviny, které jsou velice náchylné určitým rizikům. Je tady 22 látek, které mají být staženy z trhu a to, by, to bude mít určitý dopad na naše oblasti. Takže zavedením této legislativy za 18 měsíců otázka je, co plánujeme. Pesticidy, které už jsou na trhu v rámci současné legislativy, jsou, jsou budou brzy, bude vypršena jejich platnost. A pak jsou tady látky, které by měly být staženy z trhu, proto je nezbytné eh, eh, tady eh, brát v ochranu potaz zdraví. Ehm, pak by však mohly ty látky být také vylepšeny za pět let, ehm, ale v praxi musíme tuto práci odvést. V současné době si nemůžeme Eh, dovolit, eh, eh, abychom ztráceli konkurenceschopnost na trhu. Musíme investovat do alternativních zdrojů, mm, které budou stejně účinné nebo více účinné. Máme tady precedent, mm, máme tady užívání nechemických látek a různých sprejů, které se používají pro ochranu určitých obilovin. Ehm, je tady pozměňovací návrh Evropského parlamentu, který má ochraňovat včelstvo, které je tak důležité pro další dodávky potravin. A konečně, paní předsedkyně, bych rád požádal své kolegy, aby podpořili eh, pozměňovací návrh 1 a 2 a také eh, balík pozměňovacích návrhů 169. Komise a experti určitě přijdou s určitými vědeckými poznatky ehm, a nemůžeme eh, tady popírat tyto vědecké poznatky. Potřebujeme určitou vědeckou základnu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, milí kolego, a nyní za frakci zelených paní Brajerová jako zpravodajka ještě jednou na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně předsedkyně. Já jsem vlastně chtěla ještě něco říct ke zprávě paní Klasové, ale využiji příležitosti, abych odpověděla kolegovi. Myslím si, že byste si měl přečíst to, co jste právě řekl. My jsme skutečně ten pozměňovací návrh nesli proto, aby endokrinní látky nebyly další čtyři roky ještě na trhu a váš pozměňovací návrh by to chtěl jaksi zvrátit. Možná, že budete moci stáhnout tento svůj návrh, podíváte-li se na to ještě jednou, protože si myslím, že je to vlastně v rozporu k tomu, co co jste právě řekl. Co chce průmysl pesticidů, to je jasné, abychom tady nestanovili žádná kritéria. A každý ve sněmovně se musí ptát, zda poklekne na kolena, tedy před průmyslem vyrábějící pesticidy, ale nebo zda raději vytvoří lepší podmínky pro zdravotnictví, životní prostředí a pro občany. Nejde o nic jiného. Jinak jsme skutečně podnikli veškerá opatření, abychom šet, abychom uchránili zemědělce a podařilo se nám skutečně během 20 let snížit použití pesticidů o polovinu a zbytková množství v pesticidech také zredukovat na polovinu, aniž by to mělo negativní následky k zemědělství. Ale dovolte, abych něco řekla ještě na adresu paní Klasové. Děkuji mnohokrát za vaše práci i když víte, že bychom si bývali eh, přáli jasnější cíle a jasnější harmonogramy, ale přesto doufáme, že toto bude určitý podnět pro členské státy, aby to vyburcovalo jednotlivé státy k určité soutěži eh, a aby ty, kteří jsou nejvíce ochotny mm, brát vážně toto téma, byli takovými mm, průkopníky. A samozřejmě bychom si přáli, aby eh, zejména hodně se udělalo pro lidi, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti oblasti, kde se pesticidy nasazují, ale mm, vím, že tady ještě jsou posilováni občané i občanky ve svých nárocích dostat odpovídající informace. Dokonce to bylo potvrzeno jedním výrokem nejvyššího soudu v Německu. Jde o to, aby se skutečně umožnil přístup našich občanů pro informovanost a doufám, že to bude tak aplikováno i v jednotlivých členských státech a že jsme se snažili prosit ještě větší transparentnost. Děkuji mnohokrát. Brer, pan Musačio, gue eh, NGL frakci, dvě a půl minuty. Eh, il confronto su questi provvedimenti direttiva eh, Tato eh, ustanovení byla podrobena velmi složité diskusi a parlament velmi oprávněně trval na tom, aby tady byla stanovena přísná pravidla. Byla tady ovšem, byl tady ovšem velký odpor ze strany rady. A také ekonomické, ekonomičtí partneři se velmi silně zmobilizovali. My ale musíme usilovat o všeobecný zájem, zájem spotřebitelů, eh, jejich zdraví nesmí být ohrozeno, eh, zájmy životního prostředí, které nesmí být znečištěno a také zájmy zemědělců, kteří musí pracovat bezpečně a nést odpovědnost za bezpečné eh, přípravky. To všechno je spojeno s klimatem, životním prostředím, ale také zemědělci, kteří platí velmi vysoké ceny za chemické výrobky. Je tady takový jeden model, kde se dává přednost kvantitě před kvalitou a neberou se v úvahu eh, roční období. To je ovšem model, který je nákladný pro všechny ehm, tato ustanovení podporujeme a ta patří do jednoduššího, modernějšího modelu, který více respektuje zemědělství i občany, i životní prostředí. Musím uznat, že se nám podařilo v našich diskusích získat pozitivní výsledky díky vytrvalosti obou zpravodajek. Probíhaly, probíhaly odborné diskuse s radou a došlo ke snížení počtu pesticidů, zejména eh, vymizely ty nejvíce nebezpečné, které představují největší riziko. Jestliže tedy priorita je dávána nechemickým, nechemickým metodám, abychom zabránili znečišťování například vody, je zapotřebí, aby jednotlivé země si uvědomovaly svou velkou odpovědnost za snižování eh, množství využívaných pesticid. Když nejsou alternativní metody pro takové chemické přípravky eh, a jejich látky, je třeba o tom náležitě informovat. Dosáhli jsme určitých pokroků, například právo na informace eh, na internetu byli bychom rádi, kdyby eh, se znovu diskutovalo o té myšlence tří pevně stanovených zón, eh, což nakonec bylo prosazeno ze strany Rady. Je to eh, velice důležitý aspekt, který je třeba sledovat zejména z hlediska možného pašování látek mezi zónami. A věříme, že hlasování v parlamentu nás nepřivede do negativní situace. Děkuji, pan Blokland má minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Diskuze o trvale udržitelném užívání prostředků pro ochranu rostlin je diskuzí zvláště obtížnou. Je e, obtížné rozlišovat, co je dobré a špatné. Na jedné straně e, chemické prostředky způsobují škodu v přírodě, ale na straně druhé e, zemědělství bez takovýchto prostředků se neobejde, protože by tím mohlo být toho eh, hodně eh, zničeno rostlin a to má své důsledky pro zemědělství a výrobu rostlin. Nejdůležitějším mandátem pro politiky je eh, to, že se vytvoří správná rovnováha mezi zemědělstvím a trvale udržitelným vývojem. Myslím si, že současné kompromisní návrhy se ubírají přesně v tomto směru a proto je podporuji. Zvláště mám radost z toho, že Mm, eh, co se týče snížení rizika, že u tohoto zůstaneme mm, a nebudeme potř- eh, redukovat pouze používání, protože to by neznamenalo zároveň, že budou eh, zredukována rizika. Jestliže se prostředky budou používat ve vyšší koncentraci, tak eh, to pochopitelně bude mít negativní dopady na eh, lidi a životní prostředí. A kromě toho mm, eh, schválení na trhu nebylo tak mm, omezeno, jak, se původně, mm, jak bylo původně v úmyslu. Ehm, toto schválení těchto prostředků je sice omezeno, ale nesmí způsobit velké škody v zemědělství. Proto bych chtěl srdečně poděkovat oběma zpravodajkám za dobrou spolupráci a za jejich angažovanost, kterou tady projevili, aby dosáhli těchto výsledků. A teď pan Mute. Eh, na minutu a půl. Eh, objevila se tady eh, s dělení z jihovýchodní Anglie, která tento návrh považují za téměř katastrofický návrh, protože bylo řečeno, že výsledkem toho bude menší sklizeň, vyšší ceny a otevře to cestu dovozcům, kteří nemají stejná kritéria která na ně byla uvalena. Budou tady hm, ztracené pracovní příležitosti, hm, některé věci nebudou k dispozici a výroba bude zastavena. Budou se zavírat hm, podniky například v mém volebním okrsku, eh, protože v některých případech neexistují žádné jiné alternativy pro klíčové látky, které jsou používány určitými zemědělci a pěstiteli. Jsou tady, je tady beznadějně nedostatečná analýza o dopadu v některých zemích, včetně mé země a také také eh, přechod od eh, rizikového řízení k eh, rizikům, tak jak už bylo řečeno. Jestliže budete používat riziko jako kritérium, tak můžete zakázat například kofein nebo benzín. Dokonce i věda je proti vám problémy spojené e, s rezistentností vůči pesticidům budou ještě horší. Bude tady nedostatek a ztráta biodiverzity. Integrované e, programy pro používání pesticidů e, sníží po jejich potřebu. Co je však důležité, jsou obce, ne kvantita sama. A zdá se, že jste ignorovali otázku střídání plodin a prospěch, který z ní vyplývá. Nemáte právo zničit jeden velký sektor britského zemědělství, který je na, teď je, zažívá boom. Jen. Děkuji. Děkuji. A... A teď se dostávají ke slovu ještě jednotlivé frakce. Paní Tysenové. Ehm, dámy a pánové, naše zpravodajky pracovaly usilovně a podporujeme je. Jednak proto, že si stanovili velmi ambiciozní cíle z hlediska ochrany e, zdraví i životního prostředí a jednak také proto, že to zapadá do racionálního rámce z hlediska hospodářského a také je, e, to bere v úvahu rozvoj zemědělství. Samozřejmě, že tady jsou některá kritéria, která se nelíbí všem. Já bych dala přednost tomu, kdyby tady byl, byla volba na základě jasné vědecké analýzy rizika. ale chápu, že to vždycky není možné. Z pozitivního hlediska bych především chtěla zdůraznit to, že členské státy mají k dispozici určitý prostor eh, pro diskutování o snížení určitých kvantit. Za druhé, dochází tady k tomu rozdělení na tři zóny eh, v celé EU, což eh, nás ještě mm, více přibližuje jednotnému trhu. To je důležité i z hlediska uh, Eh, dobré ochrany plodin. A za třetí je tady určitý prostor pro členské státy, eh, pokud jde o rozhodnutí týkající se především ochrany vody a také možnost usnadnit eh, použití v malém množství těchto látek tam, kde jde o malé plochy. A to je velmi důležité. A já doufám, že to získá dostatečné financování. Paní předsedkyně, v rámci možností je třeba eh, eh, podporovat eh, trvale udržitelné zemědělství. Když se nám eh, podaří eh, zajistit dobře informované a odpovědné používání pesticid, pak určitě bude i zemědělství, které se udrží z hlediska celosvětové hospodářské soutěže. Děkuji mnohokrát a paní Ferrera na dvě minuty. Paní předsedkyně, eh, dámy a pánové, paní eh, komisařko, pane komisaři, dnes si uvědomujeme, že právě přípravky na ochranu rostlin eh, dokázaly výrazně zvýšit zemědělské výnosy. Ovšem zase na druhé straně mají i negativní dopady na lidské zdraví a na životní prostředí. Proto i za rámec právních předpisů, které budou schváleny, by bylo dobré dále zpracovávat epidemiologické rejstříky, aby bylo možné zvažovat dopady jednotlivých pesticidů eh, z hlediska toho, jak eh, profesionální uživatelé a jejich rodiny a samozřejmě i spotřebitelé jsou vystaveny těmto dopadům. Vidíme, že dochází k velkému nárůstu různých typů rakovin. Děti uživatelů těchto látek, zejména zemědělců, jsou také postiženy. A kromě této hlavní otázky ochrany lidského zdraví je tady samozřejmě otázka ochrany životního prostředí. Máme tady negativní dopady některých chemických látek na podzemní vody. A já myslím, že tady eh, návrh odkázat se na národní arbitráž v některých otázkách, to si myslím, že není dostatečně uspokojivá eh, odpověď na tento problém a věřím, že komise bude v této věci velice ostražitá. Vidíme, že dochází také k velké erozi půdy, což by mohlo také vést v následujících desetiletích k tomu, že tady budou nižší výnosy na těchto půdách. To, že Evropská unie reaguje, to je v pořádku, ale je třeba také pomoci zemědělcům, aby bylo možné snižovat či dokonce zcela odstranit používání velmi škodlivých eh, látek v pesticidech. Je tedy za potřebí lépe brát v úvahu vazbu mezi kvalitní výrobou a eh, země, zemědělstvím. Eh, agronomické aspekty, eh, toxikologie a další eh, znalosti je třeba využít při výrobě těchto látek a mm, je rozhodovat podle specifických aspektů. A chtěla bych ještě na závěr říci, že nedávno se začal promítat film s názvem Zítra nás děti obviní a to je velice spojeno s tématem našeho jednání. Děkuji. Brukko má minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych informovala ty poslance, kteří považují dohodu v druhém čtení za dobře vyvážený kompromis, když se podíváme na komplexní charakter eh, celé věci. Ukazuje nám to možnosti dalšího vylepšení eh, v sektoru, tedy větší účinnost a eh, větší bezpečnost při výrobě rostlin a také je to dostatečně flexibilní na to, abychom se vyhnuli situacích, kdy, situacím, kdy zákaz určitých pesticidů by v konečném konečné instanci eh, eh, snížil další eh, možnosti rozvoje zemědělských produktů. Zvláště bych chtěla přivítat zlepšení původního návrhu komise, který byl zaměřen na to, abychom se vyhnuli duplikaci testů a různých studií a e, který má posílit různé testy. Myslím si, že toto by mohlo mít dopad také na ostatní s tím spojené sektory, jako e, požadavky po datech, které jsou spojeny s výrobky pro ochranu rostlin a také proces revize. I když pesticidy, na rozdíl od chemikálií, mohou být toxické a proto posouzení k bezpečnosti je zvlášť zvláštním příkladem. Neznamená to, eh, že eh, by se mělo docházet k nadbytečnému testování zvířat, anebo že by se vědecké, vědecký vývoj neměl používat tak, abychom mohli identifikovat další případy a abychom mohli dále snižovat eh, riziko při testování zvířat. Toto by mělo být umožněno do budoucna. Mělo by být zaznamenáno, že rozvoj a registrace nových zemědělských pesticidů mm, a výrobků pro ochranu rostlin by mohou být použity až na 12 eh, 000 zvířat mm, a mm, měly by to být eh, nejrůznější testy. Děkuji. Děkuji. Rudovič, minuta. Paní převodničonce, drodzy paní. Paní předsedkyně, dámy a pánové, pesticidy jsou látky, které mohou škodit zvířatům a životnímu prostředí. V mnoha zemích jsou pesticidy skladovány v nebezpečných podmínkách, jak pro lidi, tak pro životní prostředí. A bez pomoci Evropské unie tento problém nevyřešíme, zvlášť v chudších zemích. Vyvážené užívání pesticidů je velice důležité. Potřebujeme také informovat a školit uživatele a pomáhat jim prostřednictvím agrotechnických služeb. Mnoho expertů soudí, že se používají pesticidy v nadměrných množstvích oproti potřebě. To se týká zvláště malouživatelů, kteří nemají potřebné znalosti. Je třeba dbát na to, jak jsou pesticidy prodávány, musíme provádět další vědecký výzkum a provádět další aktivity, které omezí dopad pesticidů na zdraví a životní prostředí. A já chci poděkovat za tuto zprávu, chci obrátit vaši pozornost na to, že tyto směrnice budou mít smysl jedině tehdy, pokud budou účinně implementovány. Děkuji dvě minuty. Děkuji. Takže směrnice o udržitelném a nízkorizikovém používání pesticidů a označování nových pesticidů a prodej nových pesticidů, to, je, to jsou důležité legislativní nástroje. Udržitelné využívání zdrojů potravin, to je základní lidské právo. My jsme ochotni podpořit tento text, i když bychom si přáli silnější výsledek. Musím konstatovat, že jsem byl velmi překvapen tím přístupem, který zvolilo odvětví, jak zemědělské, tak odvětví výroby pesticidů. Takže budeme hlasovat ve prospěch větší ochrany lidí a životního prostředí. Bude to založeno na eh, na přísnějších regulacích a samozřejmě, že by v podstatě polovina pesticidů eh, mohla zmizet. Až 90% pesticidů na základě toho potenciálně zmizí za několik let. A my máme povinnost zajistit, že zajistíme vysokou míru ochrany, zvláště pokud jde o látky, které mohou měnit DNA, které jsou mutagenní. Kompromisní návrhy, které byly předloženy, by měly být, eh, jsou, myslím, akceptovatelné pro zemědělce. Můžeme zajistit, aby když některé, eh, některé části zemědělské výroby budou více ovlivněny, tak budou moci mít nějaká přechodná období. Takže myslím, že tady máme přijatelný kompromis, který nastoluje rovnováhu mezi ochranou životního prostředí a zájmy průmyslu. Dobrá, a půl minuty. McDonald. Uh, Děkuji, paní předsedající. Je tady celá řada příkladů, uh, které, uh, které dokazují, jak jsou ovlivněny životy občanů Evropské unie, euro evropskými normami a jsou tady také samozřejmě záporné příklady, které E, existují a já se obávám, že právě do této kategorie e, spadá tento balíček. Chci tady říct jednoznačně, že e, nejde především v mých očích o odvětví, ale o farmáře. A chci také předchozím řečníku říct, že farmářům jde o zdraví občanů zrovna tak jako všem ostatním, takže toto bych nepodceňovala. Tento balíček je balíčkem, kterému něco zásadně chybí. Chybí chybí mu ohled na zdraví a na ekonomiku. Jsou tady sice studie o dopadech, ale udržitelnost našich venkovských oblastí E, ta e, tady není zohledněna. Opravdu se obávám, že balíček bude mít e, přesně opačný dopad, než ten, který byl zamýšlen. Cílem přece mělo být vytvořit udržitelné prostředí na venkově a místo toho už teď trpícímu farmářskému obyvatelstvu se ještě více stěžuje život. A teď mám na, mysli také naše farmáře v Irsku, Maďarsku, kteří e, samozřejmě e, také chtějí, aby jejich zájmy byly zohledněny a e, trialog je nepochybně něčím, co zlepšilo tento balíček, ale je tady zapotřebí výrazných pozměňovacích návrhů. Děkuji a teď pan, pan Lundgren. Děkuji já chci říct, že je to opravdu velmi velmi neobvyklé, aby euroskeptik jako já hovořil ve prospěch zprávy eh, tohoto eh, typu, ve, eh, proto aby se hlasovalo kladně. Tady jde o určitý přeshraniční problém a je tomu obecně tak, že jsou opatření většinou velice byrokratická, ale to skutečně není případ tohoto balíčku. Je to návrh, který se naopak byrokratickým průtahům vyhýbá a zpravodaj jde dobrou cestou. E, jistě, kontroly jsou nutné. Všechny toxické látky musí být předmětem určitých pravidel. My musíme být chráněni v tomto případě podobně, jako jsme chráněni proti excesům v oblasti alkoholu a tabáku. Tady jde také o právo e, státu, aby mohli přijímat striktnější opatření a zákazy a to je skvělé. E, nicméně již povolené výrobky nejsou staženy a a je třeba být velice, velice obezřetný a přísný, když máme co dělat s toxickými eh, produkty. Bylo tady hovořeno o riziku striktních pravidel uvnitř Evropské unie, o tom, že lidé eh, si tím pádem kupují výrobky, které jsou eh, z jiných zemí než unijních. Já nejsem tohoto názoru a jsem skutečně pro tento excelentní kompromis. Děkuji. Nevidím kolegu Vajzeho, takže na řadě je paní Grostet. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Samozřejmě chtěla bych poblahopřát zpravodajům a poblahopřát také k té dohodě, ke které došlo díky skvělé práci našim sprav, našich zpravodajů, ale také komise a rady. Jedná se o dohody, dohodu, která mi připadá velmi významná, protože je vyvážená a zohledňuje zájmy všech ochranu zdraví spotřebitelů. E, spotřebitelé se vždy obávají, když se hovoří o pesticidech, dělá jim starosti, když se dozvídají, že rezidua těch pesticidů vlastně kontaminují ovice, ovoce, obilniny a tak dále. Takže tady se v tomto směru eh, tyto obavy zohledňují a to je obrovsky důležité. Ochrana životního prostředí a biodiverzity, ochrana včelstev, vody, půdy samozřejmě a také ochrana farmářů jako takových farmářů, kteří eh, přece jsou ti první, eh, který, které zasahuje užívání těchto pesticidů a oni jsou opravdu rádi, že se tady harmonizuje eh, soubor nařízení, možnost užívání určitých látek, protože je ti farmáři potřebují. E, a protože samozřejmě i my chceme zohledňovat e, udržitelné zemědělství. Chemický průmysl musí hledat alternativní řešení. E, chemický průmysl je něco, co zemědělství potřebuje, ale chemický sektor musí nadále vyhledávat alternativní řešení. Takže rizika, eh, to tady je také dobře definováno, eh, pesticidy jsou samozřejmě do jisté míry nebezpečné, ale především jde o jejich užívání, o způsob užívání. Takže velká osvěta eh, a je tady třeba mít kodex dobrých postupů, harmonizovat kontroly při dovozech. To je zcela nutné. Nemůžeme od našich zemědělců něco žádat a zároveň do Evropské unie nechat vstupovat výrobky, které v žádném případě případě nerespektují e, naše nařízení. Tady by mohlo dojít k nekalé konkurenci. Děkuji. Äh, Thomas Weiss. Paní předsedající, děkuji. Omlouvám se e, muže za to Air France. Já jsem nestihl předchozí let a teď jsem sotva doběhl. Připomíná mi to Vladimíra Ilíče Lenina. Jeden z nejznámějších citátů je čím hůř, tím líp. Posledních eh, šest měsíců, co sleduji eh, toto místo, tak vidím, že právě to se teď děje. Čím hůř, tím líp. Pro mne je to lepší, protože aspoň si lidé uvědomí, jak eh, ohrožuje a poškozuje EU jejich produkci potravin, jejich příjmy a podobně. Tato zpráva nebere v úvahu nebezpečí a není schopná identifikovat ani rizika. Jsou tu nebezpečí eh, toho, že může být, eh, že se nebezpečná látka dostane do eh, potravního okruhu. Je to škodlivé také pro podnikání v Evropské unii. Měli bychom hlasovat proti této zprávě, ale když budeme hlasovat pro, tak eh, čím hůř, tím líp. Dvě minuty, Dorit Korbej, prosím. Eh, eh, Děkuji zpravodajům a stinovým zpravodajům Myslím, že dosažený kompromis je krokem správným směrem pro udržitelné zemědělství, což je opravdu nezbytné. Pesticidy mají významnou úlohu v tom, aby se předcházelo fitosanitárním chorobám. Nicméně jsou i zdrojem znečištění životního prostředí a mohou ohrožovat zdraví. Proto je eh, třeba na jedné straně eh, pomáhat zemědělství, aby se snižoval rozdíl mezi biologickým zemědělstvím a používáním fitosanitárních prostředků. Jsou tu tři důležitá opatření, která nacházíme v tomto balíčku. Některé eh, z nebezpečnějších chemických pesticidů se budou eliminovat a je třeba najít nějaké prostředky, které je nahradí. Takže nám může jedině prospět, když bude v úrodě méně jedovatých látek. Je také třeba podporovat eh, právní normy tak, aby vznikaly eh, takové prostředky, které budou pomáhat drobným zemědělcům, kteří mají drobnou úrodu na eh, malých výměrách, například brokolice, rajčata a podobně. Otevíráme také cestu pro zvláštní fond, který by napomáhal výzkumu eh, hledání právě takovýchto látek zaměřených na malou produkci. A eh, třetí bod, který je důležitý, ten se týká plánu boje proti rizikům související s nebezpečnými látkami jejich užíváním. Například bude zakázáno využívat nebezpečné látky poblíž škol, mateřských škol, a, nebo podobných zařízení. Bylo by také vhodné předcházet užívání neurotoxických látek, které mohou závažně ovlivňovat neurologický systém. To se bohužel nestalo. Nicméně jsme spokojeni. Děkuji. Ries, 1,5 minuty. Děkuji. Myslím si, že si všichni mohou poblahopřát k tomuto výsledku, ke kterému dospěli samozřejmě parlament, komise i rada. Přitom se podařilo zohlednit eh, jednotlivé rozpravy i v členských státech, v Irsku, ve Velké Británii a jinde. Inovace bude možná a nebudou tady eh, stát proti sobě zájmy těch, kteří chtějí inovace a jiných. Jde samozřejmě o ochranu eh, všech sklizní proti škůdcům a zároveň je třeba také zohlednit obavy ohledně rizik, zdravotních rizik Eh, jsou tady některé nebezpečné látky, v tomto směru eh, organizace, eh, Světová organizace zdraví hovoří o nějakých 220 Eh, mil, tisících zbytečných úmrtí ročně v důsledku eh, zneužívání těchto látek. Takže pokud zítra bude tento kompromisní návrh přijat plenárním zasedáním, tak to je eh, prostě krok směrem správným. Tato politika je ambiciozní, chceme se zbavit bezpečných látek a také Eh, chceme být realisty, protože ekonomické eh, životní cykly jsou tady eh, respektovány a je tady vlastně také ten institut povolení na 10 let, které je obnovitelné. A je to prostě moderní balíček, paní předsedající, je to výraz nové zemědělské politiky, to znamená lepší, méně pesticidů, ale lepší pesticidy. Nyní jedna minuta. Děkuji, pan Kužmiuk. Pane komisaři, paní předsedkyně, když hovoříme o udržitelném používání pesticidů a přípravku na ochranu rostlin, chci upozornit na tři otázky. Za prvé, hovoříme o, pouze o dvou stádiích. To je zavedení na trh a jejich eh, aplikace. Ale nehovoříme o stahování těchto produktů a o jejich recyklaci. V Polsku vnímáme potřebu významné finanční podpory tohoto třetího kroku, tak aby místní orgány mohly účinným způsobem tyto přípravky zneškodňovat. Kromě toho by bylo na místě, aby členské státy Evropské unie rozhodovaly o použití a prodeji těchto výrobků na svých trzích. A konečně chci vyjádřit přesvědčení, že toto nastolí rovné podmínky pro všechny zemědělce napříč Evropskou unii. Děkuji vám a nyní na jednu minutu Joy de Calmeson. Děkuji, paní předsedající návrhy v e, této zprávě obsažené jdou správným směrem a já zpravodajům blahopřeji. Je to tak, jak to bylo řečeno. E, pesticidy se e, hodně týkají společné zemědělské politiky, nicméně takováto směrnice musí především vycházet z životního prostředí a veřejného zdraví, co do právního základu. Nemůže tady pouze jít o harmonizaci vnitřního trhu a konkurenceschopnosti. Musíme si uvědomit, jaká je situace v zámořských eh, departamentech. V případě Martiniku 20 původy, 20 eh, celého eh, ostrova jsou znečištěny právě molekulou chlor která znečistila dokonce i moře a je to velký problém naš, pro naší ekonomiku a pro veřejné zdraví. Takže pokud eh, není příliš pozdě, tak bych doporučila Evropskému parlamentu, aby se zabýval studií eh, Martiniku. Francie tohle dobře zná. Je třeba eh, podporovat řešení, která jsou alternativní a dlouhodobá, tak to bude opravdu učiněno zadost. Eh, těm eh, nutným potřebám. Myslíme také, jak včelstva trpí v důsledku používání určitých pesticidů. A eh, pak je tady ještě otázka výrobků z třetích zemí, kde nejsou tak přísná pravidla. Děkuji za pozornost. Děkuji. Na minutu kedy Synod. My tu máme společné jedno přání a to chránit zdraví, ale měli bychom si pamatovat také na zemědělce, kteří Eh, produkují zdravé jídlo a to je právě základem našeho zdraví. U nás eh, zemědělci neustále eh, bojují s plísněmi. Zákaz anebo nebo snížení množství pesticidů by mohlo znehodnotit celou sklizeň brambor například. V našich médiích už se hovoří a píše se o tom, že jedinou odpovědí na toto omezení EU v používání pesticidů je využívat geneticky modifikované e, druhy rostlin. Co je pro nás vhodnější? Využívat pesticidy tak, jako irští farmáři, a nebo využívat geneticky modifikované potraviny. Je nezbytné, abychom více než kdykoliv jindy udělali dobré hodnocení dopadu. Děkuji. Jedna minuta. Ferdinand Rašinel. Paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, na základě trilogu mezi radou, eh, parlamentem a komisí eh, ten kompromis 18. prosince vypadá skutečně dobře vyvážený. Eh, jej jsou tady zohledněny zájmy zemědělců a ochrana životního prostředí. Já jsem toto prostudoval opravdu důkladně a blahopřeji si k tomuto výsledku. Zemědělci budou mít možnost pokračovat ve své hospodářské činnosti, nebudou penalizováni trestáni za použití eh, pesticidů a fitosanitárních produktů, které budou důkladně zmapovány. Já musím říct, že v Normandii už několik let v tomto směru postupujeme velmi výrazně kupředu. Rada a Evropská parla, Evropský parlament eh, v této době eh, nejistoty, zhoršené ještě kontrolou stavu společné zemědělské politiky, našli dobré řešení. My budeme vždy na straně zemědělců, abychom jim umožnili pracovat a plnit svou nenahraditelnou roli ve společnosti, eh, produkovat eh, zdravé výrobky a zachraňovat eh, životní prostředí. Ekologisté jsou velkou hrozbou a je dobré, že zdravý smysl, zdravý rozum zvítězil. Děkuji, na řadě je paní Weisgerber. Paní předsedkyně, vážení kolegové, dámy a pánové, Zítra budeme hlasovat o nové legislativě o ochraně rostlin. Je to téma, které vyvolalo velký zájem veřejnosti. A to vidíme i v diskuzích tady v parlamentu. Všichni chceme dospět k tomu, abychom měli zdravější potraviny z našich regionů za rozumnou cenu a přitom takové, které nijak nebudou ohroženy pesticidy. A trialog je důležitou předběžnou podmínkou pro to, aby se to stalo eh, realitou. Mělo by to znamenat eh, velký zvýrazný pokrok politiky ochrany spotřebitele. Máme kritéria, která posloužila jako základ a která jsou vědecká, která jsou založená na vědeckých poznacích. Není to nějaké dogma. A já se domnívám, že nejde jenom o to, že bude omezeno 80% všech přípravků, ale v podstatě vůbec všechny ty přípravky, které představují jakékoliv nebezpečí pro veřejné zdraví a životní prostředí. A to tedy, jak jsem řekla, na základě vědeckých poznatků budeme mít jídlo, které je zdravější a vyloučíme z něho nebezpečné látky. Budeme moci udělovat povolení těm výrobkům, ale nebudeme muset vydávat 27 různých druhu povolení, ale budeme mít povolení jednotné, bude tu existovat vzájemné uznávání mezi jednotlivými zónami. Takže se eh, jedná o harmonizaci, eh, kterou jsme si žádali již další čas. A to vše by nemělo být na úkor eh, udržitelného zemědělství v Evropě. Máme teď jednotný trh, jednotné podmínky, to vše je velký krok před, jak pro zemědělství, tak pro veřejné zdraví a tím pádem i pro spotřebitele a zemědělce. Ano, děkuji. Dvě minuty, na sárku, Sarbu, děkuji. Pane předsedo, použití fitosanitárních produktů v souladu s, s těmi zemědělskými postupy osvědčenými je, to je nezbytné proto, abychom vyprodukovali dost potravin pro všechny spotřebitele, abychom zároveň chránili životní prostředí. Snížení rizik, které souvisí s využí, používáním pesticidů, sehraje roli v rozvoji udržitelného zemědělství. Vysoká míra chemických látek v našich potravinách vyplývá právě z používání těchto produktů, které ovšem jsou sice důležité pro tu produkci, ale mohou mít škodlivé následky na zdraví. Některé státy, třeba Rumunsko, čelí velkému znečištění zemědělské půdy. Protože pesticidy jsou považovány za nejlepší prostředek pro odstraňování škůdců. Je proto nezbytné rizika řídit a nakládat mi to eh, produkty rozumným způsobem, tak abychom chránili životní prostředí a veřejné zdraví, abychom se zbavili závislosti na těchto přípravcích. Vysoké, vysoká koncentrace škůdců na naší zemědělské půdě nás nutí používat letecký postřik, ale po vstupu této směrnice v platnost bude tento postřik možný pouze v případech, kdy nebudou existovat jiné alternativy boje se škůdci. Já jsem spokojená s výsledkem tohoto kompromisu. Ten kompromis se těší podpoře většině politických frakcí a umožňuje nám používat dostatečné množství přípravků na ochranu rostlin, abychom zůstali konkurenceschopní a přitom zároveň zajistili ochranu životního prostředí. Děkuji vám. Na řadě je Olga, Olga Kramer. Děkuji, paní předsedající. Pesticidy jsou a zůstávají zásadními prvky zemědělství. Farmáři potřebují určité minimum pesticidů, protože musí Eh, vypěstovat eh, potraviny vysoké kvality. Eh, často je ale užití pesticidů iracionální. Abychom dospěli k efektivním výsledkům, musíme jednat racionálně. Eh, tady v parlamentu původně šlo o jakési plošné zakázání eh, pesticidů. To by ovšem bylo velice, velice neblahé. Já jsem rád, že jsme dospěli k přijatelnému kompromisu a podařilo se tedy udržet eh, tu předvídaný soubor pravidel s určitými výjimkami v některých případech. Kromě těch přijatelných kompromisů bychom podle mého názoru měli ještě nalézt definici konečnou definici ohledně e, látek, které mohou mít e, určité dopady na celý systém. Musíme si tuto definici dobře e, promyslet a také jednat na základě principu určitých preventivních opatření. Děkuji. Pan Vojcichovský finalizujemy kolejne prace nad porządkowaniem w Unii Europejskiej. Teď finalizujeme práci na tomto textu. Snažíme se uspořádat toto téma, které je tak důležité pro lidské zdraví. Myslím, že ty kompromisy jsou dobré. Je třeba, abychom omezovali určité látky, abychom chránili lidské zdraví a abychom neohrožovali eh, na druhé straně vývoj evropského zemědělství. Nezapomínejme na to, že každá změna působuje výdaje pro naše zemědělce, kteří musí být konkurenceschopní na mezinárodním trhu. A my teď chceme, aby používali bezpečnější pesticidy. Já mm, zopakuji to, co už bylo eh, zde eh, řečeno. Je třeba aby zde byly vysoké standardy pro zemědělskou produkci, ale musíme aplikovat ty též normy i pro potraviny dovážené z třetích zemí protože pokud zvedneme tyto standardy jen pro EU, bude to pro nás horší konkurenceschopnost. Děkuji. Pana Paní předsedající, já nepřijímám to, že to je takovýto balíček. Podle mého bychom se měli zaměřit na to, že cíl EU je takový, že my stanovíme určitou linii, aniž bychom měli e, hodnocení možného dopadu. E, stanovíme si určitá pravidla a nedbáme na to, že drasticky tímto bude trpět zemědělství, zejména co se týče zeleniny a obilovin. A chceme prosazovat stále větší závislost na importu ze zemí, které vůbec nedbají na všechna tato pravidla. Paní předsedající, hodně se tu hovořilo o vědě, ale jakou vědu vidíte v tomto? Věda, která nemá žádné hodnocení dopadu, co je to za vědu? Zemena u nás, v naší zemi, která je možná nejvíce postižena těmito všemi problémy, chcete najít, jak chcete najít kvalifikovanou většinu, která bude hlasovat pro takovýto text na radě. A to je způsobeno hloupostí eh, toho, že chceme v takovéto situaci eh, hlasovat s kvalifikovanou většinou. A je tu celá řada dalších témat, která s tím souvisí, jako třeba Lisabon. Dvě minuty. Richard Zébr, prosím. Děkuji, paní předsedající. Jedná se tu o vyvážený kompromis a já jej podpořím. A děkuji za něj všem, kdo se účastnil těchto prací. je to téma, které přitahuje emoce. Nicméně podařilo se nám skloubit vše dohromady a tak se Evropa snaží vytvořit eh, serióznější legislativu o fitosanitárních produkcích, eh, pardon, výrobcích. A to proto, abychom chránili eh, zdraví lidí, abychom chránili vnitřní trh a také se tím snažíme dosáhnout rovnováhu eh, v konkurenceschopnosti našich eh, zemědělců. Například je třeba, aby vše bylo založeno ne na eh, emocích, eh, ale na vědeckých a odborných poznacích. Je třeba vycházet eh, z dopadu možných rizik a ne z dopadu možných důsledků. To je nutné pro budoucí aplikaci takovýchto norem. A to vše se učinilo. A já chci připomenout, že aplikace těchto norem není zaměřena na to, abychom podpořili import nebo abychom zhoršili situaci konkurenceschopnosti domácích zemědělců. Takže mohu jen říci, že tyto zásady jsou vyrovnané a kompromis je pro nás vhodný. Podpoříme. Pro mne je zejména důležité to, že ochrana vod je je dostatečně flexibilní a respektuje různé aspekty v jednotlivých zemích. Například Maltu a Řecko nelze porovnávat eh, s Německem nebo Nizozemím. Důležité také je to, že užívání pesticidů v zemích, které, eh, pardon, v oblastech, které se které jsou součástí Natury 2000, budou mít také své správné využití této normy. Děkuji, děkuji. A nyní jedna minuta Bogdan Golik. Děkuji, paní předsedkyně. Takže za prvé, Chci poblahopřát autorům této zprávy, těchto vynikajících zpráv. Vzhledem k omezenému času budu hovořit pouze o zprávě paní Klas. Směrnice tady zavádí systém školení a osvědčení pro producenty pesticidů. Ovšem my se musíme postarat také o to, aby existovalo vzájemné uznávání mezi členskými státy pokud jde o tato osvědčení. Směrnice také počítá s domácími pravidly. Myslím, že by bylo lepší regulovat to na eh, úrovni evropské. Inspekce by mohly být základem pro vzájemné uznávání, testování je také důležité, to je zejména významné pro oblasti, které se nachází eh, tedy v příhraničí a služby pro tyto oblasti. A konečně chci říci, že tady nehovoříme specificky o lesní produkci. Děkuji. A další, dále Lambert van Listeroy, dvě minuty. Děkuji. Jakožto nizozemský poslanec jsem sledoval tuto problematiku s velkým zájmem, určitým znepokojením. My máme specifickou situaci, nizozemí je eh, velmi ovlivněno pesticidy a na rozdíl od jiných oblastí Evropy můžeme jen obtížně používat ty nárazníkové zóny podél vodních ploch. Ten přístup by totiž naprosto znemožnil zemědělskou výrobu Kromě toho máme hodně malo výrobců třeba eh, salátu nebo rajčat a proto je pro nás obzvlášť důležité dospět k přijatelnému kompromisu. A ten, tento kompromis je daleko lepší než ten kompromis, který jsme měli na úrovni výboru, takže ho můžeme podpořit. Máme nyní přechodná ustanovení, to znamená, že zemědělci mohou, mají čas využít inovací a Nicméně chci zdůraznit potřebu finanční podpory zemědělcům, tak abychom jim pomohli projít tímto nelehkým obdobím. A také opatření týkající se vzájemného uznávání jsou, myslím, daleko praktičtější. Pár praktických poznámek. Jednak import z třetích zemí. Snažili jsme se tady nastolit určitou rovnováhu mezi potřebami zdravotními, potřebami životního prostředí a zemědělců. Ale co se stane s dovozy v rámci VTO, kde se používá tento typ tam, kde se to, může, můžou se tam objevit některé stížnosti týkající se konkurence a paralelních dovozů. Já chci každopádně poděkovat zpravodajům paní Henikot, ale je tu ještě jedna věc, na které zemědělci naprosto skálopevně trvají. A to je otázka, eh, o které jsem už hovořil, kterou musí Evropská unie vyřešit. Tabačty, dabačty, jedna minuta. Paní předsedající, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, je to velmi důležitá otázka pro celou Evropskou unii, ale je to prostě špatný text, špatný kompromis. Maďarsko, maďarští poslanci to nepřijímají, je to záporné řešení zemědělské situace v Evropě. Je tady eh, především otázka dvou problémů. To rozdělování do zón je v rozporu s principem subsidiarity v Evropské unii, neumožňuje to, a to také náš kolega z Nizozemí správně řekl, eh, flexibilně reagovat na situaci. Je to také negativní pro celý zemědělský sektor v Evropské unii, protože dochází ke zvyšování rizik, rovněž dochází k zvyšování nákladů, to ostatně zmínila celá řada řečníků a my vlastně bychom teď neměli možnost kontrolovat eh, výrobky z dalších zemí mimo Unii. Takže tato směrnice znamená obrovská rizika a to ani nehovořím o e, různých ekologických ohledech. Je tady připomen, třeba připomenout, že e, tyto intervence by mohly znamenat více geneticky modifikovaných e, produktů a látek v Unii a to si nepřejeme. Děkuji paní McGuinness. Děkuji, paní předsedající. Chci eh, poděkovat těm, kteří pracovali na těchto dvou významných zprávách. Zdá se z některých příspěvků eh, dnes večer, že Unie nemá žádnou kontrolu nad trhem a těmito výrobky. Máme přitom kontrolu i eh, nad reziduji a potravinami, takže je třeba se vyhnout extremistickým postojům. Přece je třeba kontrolovat tyto látky v potravinách a je třeba říct ne těm, kteří tento eh, balíček považují za eh, opravdu hrozný. Trochu si dělám starosti s tím, když slyším pana komisaře Dimese, jak říká, že lidé si dělají eh, hlavu z pesticidy. Samozřejmě záleží na tom ovšem, jak se věci mají a je to právě úkol vás, komise, abyste lidem osvětu, osvětou dokázali, že pesticidy jsou v rozumné míře nutné pro zdravé potraviny, ale jsou tady určitá rizika, která od, vysejí od toho, jakým způsobem jsou tyto e, pesticidy používány a jak se dodržují maximální e, rezi, e, úrovně reziduí v potravinách. Je třeba, abychom osvětu a výcvik zlepšili. 22 pesticidů jde pryč. My v Irsku si děláme velké starosti s obilninami a s bramborami a jde o to, aby chemický sektor vytvořil nové eh, zdraví, eh, méně nebezpečné pesticidy. Na to komise nemá odpověď. Jsou tady zatím výjimky, ale co se stane, když sektor s ničím novém, novým nepřijde? My potřebujeme odpověď. Chceme v Irsku dále pěstovat kvalitní kvalitní eh, potraviny. Potom eh, dovozy. Eh, pokud komise by pracovala s producenty, tak bychom mohli dospět k určitému pokroku, ale prostě není možné, aby komise řekla, že my určité věci zakážeme v Evropské unii, ale ti, kteří jsou mimo, tak to prostě budou moci provádět dál a navíc vyvážet své zboží k nám. Chci, abychom to řešili dnes a aby se k tomu komisař dnes večer vyjádřil. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Paní Ajuzo Pilar, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Budu hovořit o zprávě Breyer. Evropští zemědělci si jsou vědomi, že užívání fitosanitárních produktů vyžaduje péči o lidské zdraví, životní prostředí a určitá opatření na to zaměřené. Nicméně tento eh, sektor zemědělský má obavy, protože se zdá, že Evropský parlament nechápe, jaký dopad to všechno může být. Jsou tu nějaká hodnocení potenciálního dopadu, která ukazují, že vzhledem eh, k malému používání fitosanitárních eh, produktů v budoucnosti bude obtížné kontrolovat populaci parazitů, například ve Středomoří. Nejen eh, co se týče, co se týče um, rostlinné výroby eh, pro potraviny, ale také například při pěstování ozdobných květin určených k řezu. Je třeba mít na paměti, že eh, definice látek, které jsou nebezpečné pro endokrinní systém, může způsobit eh, zmizení mnoha látek, které jsou nezbytné pro zemědělce. Zemědělci potřebují dostatečné množství aktivních látek, aby mohli účinným způsobem bojovat proti veškerým chorobám nebo parazitům, škůdcům rostlin. E, často se stává, že problematická není látka využívaná v určitém prostředku, ale užívání, způsob zacházení s touto látkou. E, proto by bylo e, dobré, abychom měli tedy tyto pozměňovací návrhy. Já se například se podepsala pozměňovací návrh Sterde, který se týká látek, které ovlivňují endokrinní systém. A také, co se týče um, látek užívaných v nutných případech protože jinak by došlo ke snížení eh, výroby potravin a k nárůstu cen, což by nás vedlo k importu stejných potravin, které bychom neprodukovali, ale možná se zakazenými látkami. Robert Sturdy, Děkuji. Nyní Robert Sturdy, dvě minuty, děkuji paní předsedkyně, týká se to pouze Brierovy eh, zprávy. A já říkám komisi, proč jste proti hodnocení dopadů? Co je tak znepokojícího pro komisi na hodnocení dopadu? Proč se tomu komise příčí? Není, nejsou žádné vědecké důvody, eh, které by naznačovaly, že všechny tyto látky jsou nebezpečné veřejnému zdraví. Některé z nich ano. Ale když se podíváme na celou tu škálu, tak vidíme, že jsou tam některé, které nebezpečné nejsou. Třeba triazol, který je stěžejní pro produkci pšenice v Evropské unii. Myslím, že jste selhali a to myslím vážně. Vy, komiste, jste zklamali veřejnost, protože jste nezabránili eh, geneticky modifikovaným organismům, nezastavili jste jejich postup, selhali jste také v otázce té zprávy, kterou jsem vypracoval týkající se maximálních hodnot eh, těch reziduí. A eh, teď myslím, že Sanko také selhalo, také jsme selhali, pokud jde o kontrolu maximálních úrovní reziduí těch eh, produktů, které se dostávají do samoobsluh. Takže pokud zakážeme tyto výrobky, tak co uděláme s dovozem? můžeme říct, na tom nezáleží, tyhle výrobky se sem stejně dostanou, nechme to být, prostě budeme předpokládat, že lidé se tím nebudou trápit. Ale zemědělci v Evropské unii byli mm, naprosto zodpovědní při výrobě potravin. A teď jim říct, že tato legislativa se z nich vlastně dělá výsměch, Přitom žádný zemědělec nepoužívá žádné látky, které by byly nebezpečné lidskému zdraví. A ještě pár myšlenek na závěr. Asi za dva roky máme zavřít určitý typ klecí na produkci eh, eh, vajíček, ten klecový chov, ale já jsem znepokojen tím, že jste zatím nedokázali zavést tu legislativu, kterou už máme je důležité dát zemědělcům příležitost dokázat, že ty, některé z těchto látek jsou bezpečné. Děkuji. A nyní pan Peterle, jedna minuta. Děkuji vám. Jasno je, da ne moremo imeti več zdravja in manj raka, če da. No translation? Možná byste mohl začít znovu. Já to zkusím ještě jednou slovinsky. Takže znepokojivé trendy, zdrav, pokud jde o zdraví, souvisí zejména s používáním pesticidů. Není možné mít zdravější populaci a méně rakoviny, když máme e, otrávené jídlo. Je to jedna z klíčových otázek životního prostředí. Musíme změnit ten základní e, přístup rozvoje. A ta práce, e, která, kterou, ta, která tady byla odvedena, myslím si, že je krok správným směrem. Obě zprávy otvírají nové obzory a informují, podporují eh, ochranu jak veřejnosti, eh, stanovování kvantifikovatelných cílů. A je důležité, abychom do toho také zapracovali oznamování, eh, ohlašování sousedům, sousedním státům, pokud jde o včely. Členské státy mohou v rámci svých národních akčních plánů zahrnout i ustanovení o ohlašování, ale možná než mohou by tam mělo být, že musí. Nechemické a biologické metody by rovněž měly být podporovány. Děkuji. Dvě minuty Neil Parrish. Paní předsedkyně, komise, komisaři, před méně než rokem jsme tady diskutovali o tom, co uděláme s, s potravinovou bezpečností ve světě, protože docházelo jídlo, ale teď po roce diskutujeme tuto legislativu, která potenciálně může omezit produkci potravin v Evropské unii. A musíme pamatovat na to, že jestliže my v Evropě nebudeme vyrábět eh, jídlo, tak eh, si ho můžeme zaplatit, ale rozvojový svět nikoliv. Část této legislativy bude mít dopad na naší produkci, včetně brambor. Měli jsme dvě z nejhorší léta eh, za posledních mnoho let. Museli jsme používat fungicidy, abychom eh, mm, se ochránili před plísní, která likviduje brambory. A když lidé nejí brambory, tak co jí lidé potom? Pak jí těstoviny a rýži to rýže samozřejmě je něco, eh, co v rozvojovém světě hodně chybí. Robert Sturdy řekl, že hodně z těchto pesticidů a fungicidů pokud se používá náležitým způsobem a pokud je po nich období, kdy se nepoužívají, tak s tím není žádný problém, může se to omezit a to jídlo je velice kvalitní. Jestli, jestliže řeknete, že zabráníte i dovozům potravin, které jsou takto ošetřeny, tak to prostě není pravda, protože se pak dá, když jsou správně uplatněny, tak je můžete testovat v Rotterdamu, jak chcete a najdete tam ani stopu že já myslím, že bychom si měli připustit, že v Evropě musíme vyrábět jídlo a musíme ho vyrábět bezpečně, musíme omezit množství chemických látek, což už se děje, ale musíme, se, musíme zajistit, abychom školili zemědělce k tomu, aby používali ty postřiky správně. A i to už děláme. Takže já naléhám na to, abychom vypracovali hodnocení dopadu. To hodnocení dopadu je dva roky staré a pak jsme měli dvě nejmokřejší, nejhorší léta vůbec v historii. Že já vás nabádám k tomu, abychom nepokračovali dál bez hodnocení dopadu. Děkuji. Je to jedna poznámka, prosím. Pan Struan Stevenson mi navrhl, že mohu využít jeho dvě minuty. Mohu to využít, paní předsedající? Bitte Prosím. Thank you very much. Děkuji. Přenaná tvrzení, pane komisaři, nám brání k tomu, abychom pochopili rozdíl mezi představami a skutečností v této rozpravě. Ano, je třeba, abychom kontrolovali využívání agrochemických produktů, to všichni eh, přijímáme. Je třeba, abychom měli udržitelné zemědělství, protože jinak tyto látky mohou být škodlivé jak pro lidi, tak pro životní prostředí. Ale pokud budou užívány rozumně, podle pravidel, eh, nebudou zanechávat rezidua v potravinách, tak nebudou škodit eh, spotřebiteli návrh, který se eh, zabývá možnou eh, škodlivostí produktu, místo toho, aby se zabýval hodnocením dopadu eh, škody, kterou může způsobit, je opravdu veliko, velikým problémem. Čistý alkohol je nebezpečný. Víme, co se stane, když se napijete čistého alkoholu, ale když jej patřičně naředíte na 4 nebo 12 můžete ji využívat udržitelně. To jsou tedy dva rozdílné přístupy k užívání té, téže látky. A potom tu jsou vědecké definice, které jsou zmiňovány v tomto textu. Ale chci říct i něco pozitivního. Přechodné období umožní průmyslu, aby investovalo a vyrábělo, vymýšlelo nové produkty. A já bych chtěla vybídnout agrochemický průmysl, aby se zaměřil tam směrem a investoval takto. Potom, co se týče dovozu potravin tyto produkty budou, budou obsahovat látky, které my zakazujeme našim zemědělcům, což bude eh, nevyrovnané eh, řešení. Děkuji. Děkuji, přejdeme ke Catch the Eye. Jednu minutu má pan Komberg. Já bych chtěl poukázat na důležitost tomu, abychom vysvětlili všem aktérům, proč je důležité eh, takto regulovat. Vzhledem k tomu, že zastupuji zemědělskou oblast, tak si myslím, že má mnoho voličů, které to velice zajímá. A obecně tato komunita vnímá věci tak, že regulace z Bruselu jsou, je, je násilná, náhodná a proto vlády musí dělat mnohem víc, mnohem lépe musí vysvětlovat, k čemu je to dobré, spíš než si volit tu snadnější cestu a svalovat to na takzvanou bruselskou byrokracii. A členské státy přitom mají ty zdroje a místní zastoupení, aby mohly tyto věci komunikovat eh, samotným zemědělcům. Ti, kdo produkují potraviny, by neměli být eh, zatíženi nadměrnou regulací oproti producentům mimo Evropskou unii. A tudíž každý návrh musí být vyvážený. Ale také je důležité, aby jsme všem, za, všem aktérům zpřístupnili všechny potřebné informace. Děkuji a nyní Zuzana Rojtová. Vážení kolegové, jako lékařka citlivě vnímám, že je naší povinností vůči evropským spotřebitelům eliminovat takové lékařské látky, které jsou nebezpečné, a to na základě vědeckých poznatků současně oceňuji že se zpravodajům podařilo najít vyvážené řešení nové regulace tak že bude motivovat průmysl hledat a vyvíjet alternativní bezpečnější pesticidy. do té doby je nutné udělovat výjimky které potřebují země s vlhkým podnebím a jižní země to prostě musí pochopit. trvám na tom že členské státy ale i komise musí důsledně a nekompromisně kontrolovat že také potraviny a květiny k nám dovážené ze zemí mimo evropskou unii nebyly ošetřeny zakázanými pesticidy a fungicidy. nejde jen o hodnocení úrovně reziduí v potravinách. nesmíme dopustit takovou nerovnou soutěž pro evropské zemědělce. připojuji se také k těm kteří kritizují že evropská komise neprovedla dopadovou studii a díky tomu bohužel nemůžeme občanům odpovědět na všechny pochybnosti ohledně této regulace i když její smysl podporuji. děkuji. Děkuji, uh, Paní předsedkyně. Společná zemědělská politika eh, eh, britskému eh, zemědělství hodně uškodila. A teď tady máme návrh ohledně pesticidů Eh, jedná se o zrušení nějakých 50% pesticidů a to může snížit o 50 až 60% eh, veškeré sklizně. Ohledně zeleniny, tak eh, nějakých 25 až 70 Přitom víme, jak to vypadá s cenami a to se dotýká nejvíce těch, kteří mají nejméně prostředků. Já si kladu otázku, zdali zpravodaj mohou použ- eh, při- dát alespoň jeden příklad někoho, kdo zemřel na základě použití pesticidů. Já si myslím, že nenajdou nic, ale přitom já ve svém volebním eh, obvodě mám plno lidí, kteří už teď své potraviny nejsou schopni zaplatit a teď je tady na řadě kolega La- Peter Larus. Děkuji. Ohledně eh, užití fitosanitárních eh, substancí, eh, tak já musím říct, že je velmi dobře, že jsou tady také členské státy, které v tomto směru mají své pravomoce. Ano, myslíme na národníkové zóny, ale je třeba vytvořit národní plány, aby i na úrovni států byly možné věci řešit. Jsem rád, že se našel kompromis ohledně rozprašování ze vzduchu, ale e, chci ještě zdůraznit, že návrh jako celek mi připadá jako dobrý návrh, především u těch nebezpečných látek pro lidské zdraví, ale chápu obavy ohledně e, látek přicházejících ze třetích států a případných kontrol. Připadá mi nepřijatelné, aby e, osvědčení a povolení byla v tomto směru volně eh, dávána. Eh, já si uvědomuji, že eh, třeba Maďarsko má naprosto odlišnou situaci než třeba Irsko. Děkuji. A teď Renald Trak. Děkuji, paní předsedající. Já bych se chtěl dotknout tématu, které zatím dnes v tomto kontextu nebylo zmíněno. V podstatě jde o to, že konečně jsme dospěli k nějakému rozumnému kompromisu ohledně této problematiky v Evropě. Ale co budeme dělat dál? Eh, pomí, eh, pomysleme trochu na ty eh, dlouhé diskuze. Občas to bylo velice bouřlivé. To vše E, potom sdělovací prostředky rozcupovávají s velkým nadšením a v důsledku toho e, jsou spotřebitelé e, velmi znejistilí. Všichni se domnívali, že Evropa místo toho, co by se spotřebitelům přibližovala, tak se jim vzdaluje. Ale my jsme teď tedy, dejme tomu, nalezli určité kompromisní řešení, které je předmětem poměrně široké schody, ale co se objeví z tohohle všeho ve sdělovacích prostředcích? Málo anebo nic? Dámy a pánové, nyní poprvé Evropská komise, parlament a rada projednali otázku, která je klíčová pro bezpečnost potravin. A je naší povinností mít regulaci, která je jasná, bezpečná, založená na vědeckých poznacích. Chci obrátit vaši pozornost na nutnost setrvalého monitorování, uplatňování těchto nástrojů. Očekáváme, že posílí důvěru spotřebitelů, ten kompromis zlepší veřejné zdraví, ale zároveň také zvýší i produkční náklady. Musí to být za to v potaz, když budeme jednat o prostředcích potřebných na společnou zemědělskou politiku a také tu otázka dovozu. To je něco, co budeme muset ještě probrat spolu s dalšími. Děkuji. James Nicholson. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám velké obavy ohledně tohoto návrhu, který teď máme před sebou, a tom, jaký bude mít dopad na budoucnost evropského zemědělství. Podporuji pozměňovací návrhy Eh, které jsem podepsal, pana Sturdyho. A já myslím, že tím eh, se postaráme o to, aby měl, eh, měl odvětví určitou podporu. Potřebujeme legislativu, ale musí být dobrá, nesmíme tím narušit výrobní proces. Potřebujeme také důkladné zhodnocení dopadů. A zatím takové hodnocení nemáme. Potřebujeme více fakt. A měli bychom vycházet z fakt. Nemá cenu, abychom je zahnali, víte, výrobce do úzkých. Potřebujeme vědět, co je důležité a komise v tomto má dvojí standard. O, toho, co pouští do Unie a toho, co chce po lidech, kteří to vyrábí přímo v Unii. Nyní přijdeme ke komisi. Slovo má pan komisař Dimas. Děkuji. Paní předsedající, především bych chtěl poděkovat všem řečníkům, kteří přispěli k dnešní rozpravě. Zejména pak za vysoce konstruktivní příspěvky vedené na základě textu, který zde byl předložen. Tento text představuje velice eh, dobře vytvořený kompromis. Jednotlivé členské státy musí v národních plánech eh, stanovit eh, kvantitativní množství, které je možné využít eh, a předcházet tak účinně rizikům ve využívání fitosanitárních látek. Je tedy třeba zjistit, jaké látky působily problémy v, potí, eh, problémy v minulosti a eh, co se s tím dá dělat do budoucnosti. Toto je určitý krok vpřed, který samozřejmě lépe chrání Eh, jak zdraví člověka, tak životní prostředí a bude mít také pozitivní dopad eh, na eh, ekonomiku, protože tím se bude snižovat budou se snižovat výdaje na sanitární produkty v jednotlivých členských státech, protože tyto produkty se budou méně využívat. A to všechno díky této nové normě a národním plánům. Kompromisní balíček, který je tu předložen, uvažuje také o dalších možných prvcích. Například zvažuje princip profilaxe. A dává přednost například, pokud dojde k nějakým pochybnostem nebo k možnosti nebezpečí nebo ohrožení, jiným metodám, nechemickým způsobům ochrany rostlin. Národní akční plány také musí eh, zajišťovat informovanost osob, které by mohly být eh, exponovány výz eh, dopadu například leteckého práškování, protože například stříkání z letadla nebude povoleno u obytných částí obcí. Osoby, které budou zacházet s těmito eh, látkami, tak budou moci činit pouze, pokud tomu budou patřičná povolení. Tato povolení budou vzájemně uznávána a budou doplněna eh, o informace o fitofarmacích. Tyto informace musí být dostupné i klientům. A to proto, aby klienti mohli být správně informováni a aby jim také eh, tito pracovníci mohli poradit. Co se týče zákazu leteckého postřiku, byl nalezen kompromis. S výjimkou, eh, která se zakládá na dvou krocích. Za prvé bude sepsán eh, plán pro postřik prováděný z letadla, ten bude muset být povolen patřičnými orgány a posléze budou muset být předloženy konkrétní požadavky o jednotlivé postřiky z letadla a ty budou muset být individuálně schvalovány. Takže v podstatě paní předsedající komise je spokojená a může jen plně přijmout kompromisní návrhy, které dnes byly předloženy. Thank you, Madam President. Děkuji za vaši velice plodnou účast na této podnětné debatě. Komise připisuje obzvláštní význam tomuto tématu a já osobně mě velice záleží na maximální míře ochrany veřejného zdraví. Diskuze v trialogu byly dlouhé a nelehké a spravodajka je vedla velmi dovedně a odhodlaně. Komise podpořila společný postoj a může nyní podpořit i ten návrh. Všechny inovativní aspekty toho návrhu v něm zůstaly zachovány, zvláště ta schvalovací kritéria, která zajistí, aby nebezpečné látky, které představují velké riziko pro lidské zdraví, byly odstraněny nebo nahraženy bezpečnějšími alternativami, dále vzájemné uznávání a nahrazování některých výrobků bezpečnějšími. Ale dovolte mi odpovědět na některé vznesené připomínky. Podle odhadů komise pouze 4 látek, které jsou v současnosti na trhu, by zmizelo, protože jsou to tady ty takzvané endokrinní disruptory. A pouze 2% by zmizela na základě toho, že jsou karcinogenní eh, nebo mutagenní eh, nebo škodí eh, produkci škodlivých látek. Ale my potřebujeme nebo je možné, že by některé látky, které by nebyly schváleny na základě tohoto nařízení, těch bylo méně než 25. A toto hodnocení je potvrzeno i zprávou švédské chemické agentury a je také v souladu s revidovaným hodnocením dopadů od uh, britské Pesticide Safety Directorate. A kromě toho Musím také upozornit, že nové kritéria budou eh, se vztahovat na již schválené látky pouze při obnově toho povolení. Přičemž pro většinu látek je to rok 2016. Takže odvětví bude mít dost času na to, aby do té doby vyvinulo eh, bezpečnější alternativy. Chci také poukázat na některé zmínky, některé eh, komentáře týkající se významu jídla a potravin. Od roku 2008 máme nařízení o maximální výši reziduí, které eh, již platí, přičemž když ani aktivní látka, když není schválena, nebo maximální úroveň reziduí pro takovou látku, která není schválena, je eh, na úrovni detekce. A to se týká jak eh, domácí produkce, evropské, tak i dovezené. Ovšem, z několika důvodů aktivní látka eh, nemůže být schválena v Evropské unii a eh, pouze jeden představuje riziko pro, pro spotřebitele, jinak to souvisí spíš s environmentálními otázkami, které spadají pod pravomoc eh, daného členského státu, kde je ten pesticid užíván. Takový, za takovýchto podmínek použití toho pesticidu nemůže být pro nás přijatelné, ale takto ošetřená plodina, pokud nepředstavuje riziko ehm, pro spotřebitele přijata být může. Eh, pokud třetí země chce vyvážet takovéto komodity do Evropské unie, může požádat o takzvanou toleranci, pokud může předložit údaje, které podloží, že nevznikne žádná, žádné ohrožení lidského zdraví vyplývající z konzumace této plodiny. A tohle dále vyhodnotí EFSA a je to pak oficiálně přijato, zapracováno do evropské legislativy. Takže tolik, pokud jde o dovozy. A teď zpět ke směrnici, kterou doufám přijmeme. Komise chce, aby ten konečný výsledek byl vyvážený, vyváženost mezi ochranou zdraví a životním prostředím a zároveň dostupností. Nyní jde o formalizaci dohody z druhého čtení. Určitě je to dobrý způsob, jak může parlament a rada vkročit do nového roku a jak zahájit eh, s tímto výhledem velkého přínosu pro eh, jak naše spotřebitele, jejich bezpečnost, tak i zemědělce prostřednictvím specifických opatření a podpory bezpečnějších výrobků. To, co se nám podařilo dosáhnout, je důležité. Dosáhli jsme to všichni společně a představuje to skvělý příklad toho, jak meziinstituční spolupráce může přímo prospívat našim občanům. Děkuji. Děkuji paní komisařce a teď na dvě minuty paní Klas, zpravodajka, prosím. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dnes eh, s analýzami eh, opravdu vysoce moderními, eh, můžeme najít i zbytek eh, kostky cukru, uprostřed jezera, ale jak si s těmito novými možnostmi dokážeme poradit. Potřebujeme objektivně hodnotit určité nebezpečí a eh, najít vyvážený přístup mezi těmi obavami, které jsou oprávněné, a to na obou stranách a na světové úrovni. Vy jste tady eh, eh, přišli s určitými otázkami kolegyně a kolegové a komise na ně dostatečně neodpověděla. Nedá se jenom říct, že dvě či čtyři eh, látky jsou zrušeny a že jich tady je eh, dost. My chceme opravdu vědecké výpočty, které by eh, nebraly v úvahu pouze ekonomická kritéria, ale také kritéria zdravotní. Tady to hodnocení chybí a já jsem toho názoru, že komise teď musí opravdu bez prodlení toto hodnocení hodnocení eh, učinit předmětem takovéhoto, eh, takovéto studie o eh, dopadech a zároveň musí i vědecké studie pokračovat. Máme tady novou orientaci, nové směřování ohledně pesticidů, jdeme dál a text vyžaduje od členských států cílená opatření a cílené užívání pesticidů. Jako zpravodajka vám chci poděkovat za váš za vaši podporu. Podařilo se nám dospět k dobrému kompromisu, i když z kraje byla, eh, byly ty stanoviska velmi odlišná. A já si myslím, že počátkem roku je dobré eh, ještě ehm, eh, požádat o trochu pozitivnějšího myšlení. To nám zatím trochu chybí. Takže zdravé potraviny, dostatečné množství potravin a také ekologicky šetrné postupy. Děkuji, paní zpravodajko. Eh, a já také chci za sebe poděkovat za tuto velice živou eh, rozpravu a Eh, chci také říct, že trvám na tom, že ohledně ochrany životního prostředí se držím svého stanoviska eh, a rovněž tak se ho držím v oblasti ochrany spotřebitelů. To je strašně důležité pro eh, Evropu. Evropa je světovým hráčem a tady se nám podařilo E, vyčlenit stranou určité velmi nebezpečné pesticidy, to se zatím ještě nikdy nepodařilo a v tom si můžeme být opravdu, e, v tom můžeme být na sebe opravdu hrdí. A teď ještě k těm dovozům, že to snad není vyřešeno. To není pravda. Je to vyřešeno. Je to vyřešeno zákazem těch velice nebezpečných látek, které jsou teď v Evropě ilegální. Takže e, když dovážíme určitá ovoce či zeleninu z třetích států, tak je přitom třeba Eh, dodrž, eh, respektovat, eh, je třeba, aby ti dovozci pardon, vývozci třetích zemí dodržovali naše opatření a pokud by tam nějaké ty nebezpečné pesticidy byly shledány, tak samozřejmě je takovéto zboží okamžitě považováno za nelegální a to platí i na banány z Kostariky. Je tedy prostě nutné toto dodržovat. Takže všechno je naprosto jasné a e, množství e, těch e, reziduí jsou, to je všechno předmětem konkrétních ustanovení. Není třeba panikařit a hlavně ne při hlasování. Takže v tom prvním období jsme říkali, že nějakých 80 pesticidů zmizí z trhu či snad dokonce 90 a teď se to číslo podařilo opravdu výrazně snížit a nehovořili jsme eh, zatím o všech těchto eh, výsledcích těch studií, takže eh, s obavy stranou a opravdu si dopřejme oslavit toto, tento úspěch, protože si myslím, že se opravdu jedná o něco, co je pro dobro evropských občanů. Paní McGuinness, máte technickou připomínku? Ano, protože já si myslím, že lidé hovoří, ale neposlouchají. Já jsem slyšela, co říkal pan komisař. Já si myslím, že tady nám něco zásadního uchází a že to uchází i kam Zemědělci v Evropě nebudou smět používat určité látky, ale jejich kolegové mimo EU je budou moci užívat. To znamená, že najdeme rezidua v těch produktech, které budou k nám přicházet, ale znamená to zároveň, že to bude nevýhoda pro zemědělce v EU. Měli bychom se věnovat tomu, jak vypadá skutečný svět, než tomu, co tu děláme. La discussion commune est... Společná rozprava ne, teď nezačneme znovu s rozpravou je eh, to jednoznačně všem jasné. Rozpravu teď nebudeme znovu zahajovat. Paní Brejer, máte 30 vteřin. Máte 30 vteřin, paní kolegyně. Děkuji já to vysvětlila a komisařka, komisař to také vysvětlili. Pokud posloucháte, možná, že nechcete poslouchat, eh, tak nevíte, že se eh, ten problém vyřešili, protože ono to prostě nezapadá do vaší kampaně proti tomuto nařízení. To eh, mu rozumím, ale já mohu znovu jenom říct, že co se týče e, těch e, rezidují, tak e, ten problém je naprosto vyřešen. V Evropské unie není možno uvádět na trh nějakou látku, která zde není povolena. Tečka, dost. Dobře, předsedající, dobře, nezačneme rozpravu, můžete pokračovat v kuluárech. Teď je společná rozprava ukončena a hlasovat se bude zítra a podle pořadu jednání je na řadě otázka k ústnímu zodpovězení ohledně akčního plánu o městské mobilitě. Nejprve dáme slovo autorovi, panu Kostovi, na pět minut. Děkuji vám, paní předsedající. Prosím pěkně o klid. Paní předsedající, paní komisařko, Komise je jste členkou několikrát oznámila uveřejnění akčního plánu městské mobility který měl být předložen radě a parlamentu už loni na podzim.